období eh, komise předložila dva seznamy zemí. Oba seznamy tento parlament eh, odmítl z iniciativy mimo jiné mé politické skupiny, protože tam eh, jsou, jsou opomenuty některé země z blízkého okolí Evropské unie. Teď tady, tady je zahrnutá Panama, Saudská Arábie ale při aktualizaci seznamu bychom se měli soustředit na země, které tam zatím nejsou a na které se nepoukazuje. Co třeba Švýcarsko? Švýcarsko flagrantním způsobem porušuje články e, kodexu skupiny proti praní špinavých peněz. E, pokud, dámy a pánové, chceme skutečně čelit mezinárodnímu terorismu a praní špinavých peněz, tak musíme přerušit jejich finanční toky. A ať se vám to líbí nebo ne, musíme skoncovat tedy také s daňovými ráji, kde velká bohatství a evropské nadnárodní firmy soustředí eh, své peníze. Děkuji. Pan Korao má slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Eh, jsme rádi, že Evropská komise konečně připravila černý seznam těchto zemí, který je hoden svého jména. Je absurdní, že Evropský parlament musel poukazovat na to, eh, že potřebujeme opravdu eh, takovýto svébytný seznam. Komise konečně eh, vytvořila seznam, i když není úplný, na základě své metodiky. Zveřejnění tohoto černého seznamu je eh, krokem správným směrem, ale teprve prvním krokem. Je třeba zajistit, aby fyzické i právnické osoby ze zemí na tomto seznamu podléhaly přísnějším kontrolám v okamžiku, kdy vyvíjejí činnost uvnitř EU, vzhledem k tomu, že ty jejich země nedostatečně eh, bojují proti praní špinavých peněz. Je také třeba zajistit, eh, Eh, aby tlak lobbystů a z, zastánců různých zemí nezabránili tomu, aby EU postupovala autonomně. Je třeba, aby ten proces byl ještě transparentnější a proto žádáme komisi, aby zveřejnila svá hodnocení zemí na tomto seznamu, aby to bylo jasné. Jsem rád, že během tohoto volebního období se učinil takto významný krok směrem k dalšímu boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jedná se o zločiny, které jsme Eh, zaznamenali během tohoto volebního období. Přijali jsme různé texty, například pátou směrnici o pratí, eh, praní eh, špinavých peněz. A já bych chtěla využít této příležitosti a apelovat na členské státy, aby rychle převedli příslušný text do svých právních řádů. Děkuji. Děkuji vám. Pán Radev na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, dámy a pánové, Článek 9 páté směrnice pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu explicitně požaduje, aby Evropská komise provedla analýzu právního a institucionálního rámce neevropských zemí a také pravomoci příslušných orgánů a efektivity jejich systému, aby se rozpoznaly stávající nedostatky v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Tyto požadavky byly společně dohodnuty radou a parlamentem a během vyjednávání ani jeden členský stát nezmínil, se nepostavil proti těmto pravomocem pro komisi. Chci to říct jasně. Evropská komise zveřejnila vysoce rizikových zemí v minulosti a ty byly téměř identické se seznamy FATF a poprvé má dnes za úkol provést vlastní analýzu, která se bude lišit od analýzy FATF. Evropská unie je obrovský jednotný trh a hlavní úkol komise je chránit funkčnost tohoto trhu proti všem hrozbám, včetně těm, které pramení z třetích zemí. A povinné entity musí mít jistotu, že budou zjištěny ty toky, které jsou z pochybných, z pochybných zdrojů. A toto obchodování by mělo být ukončeno s pochybnými zeměmi. Toto je varování pro povinné entity a ty mě měly být pozorné vůči financování terorismu. A není pan Kofot na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, chci také poděkovat jako kolegové komisi za práci, kterou dělá a uvádí země na seznam vy víme, jak obrovská hrozba pro naši bezpečnost to je z hlediska finančního zločinu, ale také z hlediska financování terorismu a případů terorismu. A tyto země fungují jako útočiště pro teroristy. Je to velká hrozba a já děkuji komisi, že objektivně a zcela vážně pracuje na tomto seznamu v duchu směrnice pro boj s praním špinavých, proti praní špinavých peněz je třeba objektivní kritérií a zásad právního státu, ale přesto vidíme, že jedna z našich institucí, rada, podkopává tyto zásady, když uplatníme objektivní kritéria a metodiku, na které jsme se shodli v tomto případě. Je to katastrofa, je to skandál. A chci říct ještě jednu věc. To, co vidíme v radě, je taková černá skřínka. Nevíme, co dělají zástupci členských států v těchto tajných pracovních skupinách a můžeme z jejich strany požadovat minimálně to, aby byli odpovědní, aby byli transparentní, aby občané a média a my v parlamentu, abychom viděli, co se děje a proč některé země mizí ze seznamu. Musíme skutečně rozpoutat opravdovou diskusi, protože když to neuděláme, nikdy nebudeme mít efektivní seznam a nesplníme zásady právního státu, které bychom měli všichni podporovat. Děkuji vám. Děkuji. Nyní má pan Schirdevan. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych tuto debatu objasnil či obohatil praktickým příkladem. Každý rok, a studie to potvrzují, tečou miliardy peněz z kriminální činnosti pouze do německého trhu s nemovitostmi. Takto se perou špinavé peníze, a což samozřejmě také vede k tomu, že ceny stoupají na tomto trhu a stoupají v té závislosti na toto také e, ceny nájemného. Nájemníci si pak již nemohou byty dovolit, e, to pan je příliš vysoké, oni vlastně potom musí zaplatit za tuto politickou nečinnost rady. Již z tohoto důvodu je největší odmítnutí přepracování Eh, přepracovaného seznamu radou skutečně skandálem. Seznam předložený z komisí má své nedostatky, to jistě ano, ale navzdory všemu je to krok správným směrem. Boj proti špraní špinavých peněz eh, vyhráme pouze, když budeme odhledaní, budeme mít politickou vílu a ví, vůli a musím říct, že mnoha vládám tato vůle jednoznačně chybí. Děkuji, děkuji, nyní má slovo pan Niedermayer. Thank you, Mr. Chair, uh, and... Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, že jste zde boj s praním špinavých peněz a s finančním zločinem, s daňovými podvody jsou klíčové priority civilizovaných zemí v 21. století, bez toho, to, že pan Kabern by s tím asi nesouhlasil. Já myslím, že jsme civilizovanou zemí a je to naše priorita. Ale místo toho bych měl říct, já, já bych si přál, aby to byla naše priorita. A dnes cítím silný pocit frustrace, asi nejsilnější, který jsem zde po jistou dobu zažil. Jasná většina členských států v radě zamítla poměrně transparentní metodický seznam opřený o důkazy předložený komisařkou Jourovou. A to je skutečně frustrující. Nic nejdokonalé seznam nebyl dokonalý. Ale mohl to být dobrý začátek kvalitního procesu, kdy jsme mohli vyjádřit názor v této důležité věci. Je to šokující výsledek a spochybňuje to naše zásady, naši sebedůvěru, naše odhodlání. A proto laskavě žádám paní komisařku, aby pokračovala. Žádám radu, aby přehodnotila svůj postoj a neuváděla nás do tak ostudné situace. Děkuji vám, pan Morel, na minutu. Děkuji, pane předsedo. Komise navrhuje černý seznam proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. A to je dobrá iniciativa. A my z konsternování se dovídáme, že Rada narychlo se snažila rozložit tento seznam, aby tam nebyly státy, které jsou veřejně známé jako velmistři neprůhlednosti. A co ještě horší, jak dnes popírat zapojení zemí, jako je Panama nebo Saudská Arábie, přímo kriminální zapojení těchto zemí, když evropské národy žádají větší transparentnost. Panama Papers jsou předmětem domovních prohlídek, které dospěly k tomu, že došlo k praní špinavých peněz. A Saudská Arábie dobře víme, že jedinci financovali islámský stát a království to nemohlo ignorovat. Mezi šeky pana Benfalmana a zájmy evropských občanů se rada rozhodla a parlament tento skandál musí jasně odmítnout. Děkuji vám a nyní má slovo pan Diaz Demera na minutu a půl. Vážený pane předsedající, rada odmítla seznam. To je špatně zabránit eh, eh, financování terorismu a praní špinavých peněz. To je součástí každé strategie eh, proti terorismu. Proto se také ostatně přijala v červenci pátá směrnice. Článek 9.2 umožňuje komisi přijímat akty přenesené právomoci tak, aby určila třetí země, která, které představují vysoké riziko kvůli strategickým nedostatkům. Tento seznam je možná nedokonalý, ale potřebujeme ho, aby finanční subjekty posílaly své kontroly. Je třeba eh, dotčeným zemím ale dát také čas na to, aby mohli provést potřebné reformy svých systémů a neměly by se tam zahrnovat země, které už eh, jsou v pokročilé fázi reform. Unie musí sledovat vývoj v těchto 23 zemích a i v dalších zemích a je třeba, aby příslušné útvary komise měly dostatek prostředků pro zajištění nezávislé analýzy a nezávislého hodnocení, tak aby bylo možné v případě potřeby efektivně seznam pozměnit. Také potřebujeme v Unii posílené mechanismy pro sledování třetích zemí, které nechtějí být združovány nebo spojovány s praním špinavých peněz, které ale zároveň kvůli eh, laxní regulaci z toho těží. A pokud jde o Rusko, Libe, Ekon i Tax 3 opakovaně eh, poukázali, že Rusko neplní finanční rámec a v tomto smyslu, pane předsedo, musí komise zohlednit tento opakovaný názor Evropského parlamentu. Děkuji a nyní pan Faria. Děkuji, pane předsedo. Bezpečnost občanců a finančního systému Evropské unie musí být chráněna před nelegálními nástroji, které dovolují financovat terorismus a praní špinavých peněz. Máme tedy seznam třetích zemí na základě rizik, které byly identifikovány prostřednictvím toku kapitálu mezi pseudofirmami a velice zastřenými strukturami. Toto samozřejmě také podporuje daňové úniky. Europol, akční finanční skupina, ti nám pomohli mít dobré hodnocení a navýšit seznam podezřelých zemí. Je třeba, abychom pochopili, že tento seznam nevede k žádným ekonomickým sankcím ani diplomatickému bojkotu. Spíše naopak. Není tedy vůbec pochopitelné, proč Rada odmítla přijmout tento seznam, který navrhla komise. Unie musí zachovat svůj závazek a musí eh, se vyhnout tomu, aby peníze, které pravděpodobně financují eh, organizovaný zločin či terorismus, eh, nemohly volně tedy téci do jiných zemí. Proto máme ten třetí seznam, eh, seznam černý seznam třetích zemí. A zde je důležité, aby vše se opíralo o dobré argumenty, kolegové. Víme, jak pro naši unii může být nebezpečné to, když sem podniká organizovaný zločin, terorismus a korupce. Tyto záležitosti v Evropě eh, by měly být řešeny jedním hlasem. A v tomto případě by bylo vhodné, aby převládl zdravý rozum. Děkuji mnohokrát. Děkuji, tím jsme dospěli k konci seznamu řečníků a dostáváme se k podstupu ke čtí. A mám tady tři přihlášky, můžeme si je všechny vyslechnout nejdříve pan Marias na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo praní špinavých peněz, legalizace příjmů z nelegální činnosti, daňové uniky, vyhýbání se daňovým povinnostem, proti tomu musíme bojovat. Komise eh, byla tedy nakonec přesvědčena, vytvořila černý seznam zemí, které něco takového podporují. A nyní vidíme, jak se rada zdráhá toto zrealizovat a zablokovala vydání tohoto černého seznamu navrženého komisí, na kterém stojí země, které se dopustily zločinu, který jsem v úvodu jmenoval. Proč? Jde o Panamu, jde o Saudskou Arábii a s tím se pojí ještě další otázka, otázka transparentnosti pokud říkáme rada, jaké země máme na mysli? Blokují to všechny členské státy na radě? A nebo pouze některé? Pokud to byly pouze některé, rád bych se dozvěděl, které konkrétní země byly proti přijetí tohoto černého seznamu. Neboť za slovem rada eh, se skrývá naprostá netransparentnost. Eh, skrývají se zatím určité země, určité politiky a my si přejeme v tomto případě zcela konkrétní odpověď. Děkuji. Děkuji a slovo má nyní paní Bilbao Barandika. Děkuji, pane předsedající. Na tomto seznamu nejsou eh, všechny, které by tam patřily, ale všechny země, které tam jsou, tak tam patří. Eh, já bych chtěla poblahopřát paní komisařky za to, že hájí to své hodnocení a my ji v tom podporujeme. Eh, postoj rady je špatně ze dvou důvodů. Za prvé způsobuje erozi důvěry v evropské instituce a za druhé podporuje chování, které škodí nám všem musíme eh, věřit tomu, že co je dobré pro Unii, je dobré pro všechny členské státy a co není transparentní, eh, to bohužel je špatně a je to opakované. Ukazuje se, že státy hájí své individuální eh, zájmy a nehájí zájmy Unie jako takové. Jedná se tady o případ kolektivní etiky, o postupy, které obecně škodí eh, a škodí i evropským podnikům. A to je téma, v němž mají rozhodovat členské státy, ale přijímají nepochopitelná rozhodnutí a pak za to platí Unie, mimo jiné i svou prestiží. A tohle je potom uh, olej do ohně populismu. A já bych se tady chtěla zestat zástupkyně rady, které jsou důvody, kvůli nimž ty, ten seznám byl odmítnut. Řekněte nám aspoň prosím dva důvody. Děkuji. Děkuji, pan Eterič. You didn't ask the floor? You have a floor. Žádal jste o slovo, máte slovo. Omlouvám se. Já jsem nerozuměl jménu, které jste vyslovil. To je skvělý nápad. Boj s terorismem. Nikdo, nikdo není víc pro boj s terorismem než já. Ano, přestaňme umožňovat jejich financování. Ale počkejte, jedna věc mi napadla. Veškerá diskuse, která zde proběhla a slyšel jsem jich hodně. Často při té diskusi jste frustrovaní, že, to, že se nemůžete podívat do bankovních účtů a do bankovního systému. A je dobré hovořit o Rusku, teroristech a dalších zlosinech. Ale pod, vždy to končí tím, že musíme se dívat na bankovní účty a musíme, musíme některé lidi dát na černý seznam. A jsem trošku podezřívavý a znepokojený. Ano, jsem pro boj s terorismem, ale vidím, že tam je něco více, že je tu snaha se skutečně dívat na bankovní účty cizích lidí. Ano, tím končí vystoupení v rámci keči a nyní má slovo paní Jurová. Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Ano, toto je poprvé, kdy se zabýváme samostatným seznam EU vysoce rizikových třetích zemí. A my jsme to věděli, když jsme to plánovali a jednali jsme o metodice a o důvodech a kritériích, která budeme používat pro hodnocení. Věděli jsme, že to bude obtížné, náročné, bude to vyžadovat odbornost, bude to citlivé, protože působíme v kontextu geopolitických a vnějších vazeb a kontaktů každého členského státu. A také, že to možná nebude populární, ale také jsme věděli zcela jasně a jistě, že je to nutné, protože tyto vysoce rizikové třetí země jsou důležitým prvkem všeho, čím se zabýváme v oblasti boje s praním špinavých peněz a financování terorismu. To je důležitý prvek celého systému. A já to zopakuji ještě jednou. To je to, co děláme v oblasti boje s organizovaným zločinem, kde musíme být mnohem lepší, co se týče systematické prevence. To se týká zejména prevence. Musíme si být vědomi toho, jak finanční sektor je provázán. A pokud chceme mít bezpečný finanční sektor, nesmíme ponechávat slabé, slabá místa a slabé vstupy do systému zvnějšku. A kdykoliv o tom hovořím s policejními odborníky, tak vždy mají jasnou výzvu omezte příliv nelegálních peněz do Evropy, protože to jsou peníze, které financují organizovaný zločin a terorismus. A to se snažíme dělat. A já jsem stále přesvědčena, že uvedené země patří na seznam. A současně vidíme, že musíme pracovat s členskými státy na procedurálních otázkách, protože ty jsou jádrem kritiky, kterou jsme slyšeli od členských států. Takže souhlasím, možná musíme mít více transparentnosti. A to jsem slyšela i zde, i v dnešní rozpravě. A přáli bychom si podrobnější hodnocení. Potřebujeme více jasnosti a potřebovali bychom, aby si to členské státy plně přivlastnili, musíme znovu zkontrolovat, zda členské státy jsou připraveny spolupracovat a zda se na tuto připravenost motivovanou skutečným zájmem ze strany členských států pro boj s organizovaným zločinem a s terorismem. A věřím, a jsem přesvědčena, že nalezneme tuto připravenost na straně členských států, protože členské státy si musí být vědomy, že v systému, kde finanční instituce a celý finanční systém eh, nemá žádné hranice v Evropské unii a jednotlivé členské státy nemohou efektivně bojovat s těmito nebezpečnými jevy. Musí to být společný úkol a o to se snažíme. Takže komise bude pracovat eh, paralelně na dvou otázkách bude se zabývat procedurální otázky, spolu s parlamentem budeme eh, se zabývat metodikou, budeme se zabývat použitými kritérii. Jsem přesvědčena, že kritéria jsou poměrně přesná, používáme je bez zbytku, byla objekt, bylo to objektivní hodnocení na základě známých kritérií, ale budeme na tom pracovat se zúčastními subjekty a ten druhý směr práce bude paralelní práce s příslušnými uvedenými státy, s těmi zeměmi, které jsou připraveny eliminovat rizika na své straně. A já jsem jednala s řadou z nich na seznamu, které nechtějí být na seznamu. A to je to taková výzva. Pracujme na eliminaci rizika na vaší straně. Potřebujeme vidět partnery, kde už žádné nedostatky nejsou. A to říkáme jasně. Takže to bude jeden směr práce s těmi zeměmi na seznamu a druhý směr práce bude práce na hodnocení zemí, které jsou v druhé skupině, kde máme Rusko a další země, které jste uváděli v této rozpravě. Takže mé sdělení je i pro členské státy. Nevzdávám to, ten stroj funguje, my na tom pracujeme, plníme naše povinnosti, které máme z hlediska legislativy, děláme, co je nezbytné a vrátíme se s novým seznamem později v letošním roce. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní jménem rady vystoupí paní Ciot. Zaslechla jste určitě eh, mnohou kritiku ze strany různých politických skupin a proto nás zajímá, jak na tuto kritiku zareagujete. Vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové, já jsem si vyslechla vaše příspěvky a také vystoupení paní komisařky. Využívám této příležitosti, abych ještě jednou potvrdila, že předsednictví překládá velký význam boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jak už bylo řečeno, rada měla pocit, že tady jsou problémy s tím procesem, eh, tak jak ho komise vedla. Mě povzbuzuje skutečnost, že komisařka Jourová už řekla, že komise si uvědomuje, že mnozí měli pocit, že ten čas na konsolidaci byl příliš krátký. Také uznala, že ten proces lze ještě do budoucna vylepšit. My jsme připraveni nadále spolupracovat s komisí v této věci. Rada nemá žádný postoj k zařazení konkrétní země na seznam. Důvody, proč Rada přednesla námitky vůči seznamu, jsou dobře známé a byly zmíněny i v mém úvodním vystoupení. Týkají se procesu použitého komisí při sestavování seznamu a je to vysvětleno i v prohlášení rady. Předsednictví je připraveno k další diskusi o tomto tématu v případě potřeby. Děkuji. Děkuji. Tím bych ještě řekl, že jsem dostal návrhy usnesení. Rozprava se eh, ukončuje a hlasování proběhne ve čtvrtek. Následujícím bodem na pořadu jednání je zpráva pana Koelia o vízovém informačním systému a slovo má pan zpravodaj na čtyři minuty. Dobrý Děkuji, pane předsedo. Vážený pane Vážená paní komisařko, vážená paní ministrině, milí kolegové, neustále připomínám, že Schengen a svoboda pohybu jsou úspěchem evropské integrace, kterého si Evropané cení vůbec nejvíce. Ovšem tato svoboda si vyžaduje opatření, která zajistí bezpečnost našich společných hranic a spolupráci mezi policejními orgány uvnitř šengenského prostoru. Také je nutné mít společnou vízovou politiku. To znamená společný evropský přístup k těm, kteří legálně překračují naše hranice ať již za účelem návštěvy, studia či práce. Vízový informační systém VIS je nejviditelnějším aspektem této politiky v současné době je VIS omezen na vstup turistů, takzvaná krátkodobá víza. Jen teda 2017 bylo vydáno asi 16 milionů těchto víz. Je však jasné, že do Engenu nestupují pouze jen turisté. V roce 2070 vstoupilo do Evropské unie milion pracovníků. Více než 800 tisíc osob přišlo se svými rodinnými příslušníky a více než půl milionu osob za účelem studiám Tito lidé, i když požívají svobody pohybu, však nejsou zaregistrovány v žádné evropské databázi. A ještě více nepokojící je, že každý členský stát si sám rozhoduje, jakými bezpečnostními kontrolami budou tyto osoby procházet. Existuje ještě další kategorie osob, ti velčí investoři, takzvaná zlatá výsta která uděluje již 20 členských zemí. I ti jsou momentálně mimo VIS. A tito lidé nejsou potrobeny vůbec žádným bezpečnostním kontrolám oproti systému, jako je například signační informační systém. Tato reforma VISu chce toto změnit. Ovšem, smysl bude mít reforma pouze, pokud budou do VISu zahrnuta i dlouhodobá víza, povolení k pobytu a takzvaná zlatá víza proto se divím, proč socialisté minulý měsíc změnili názor, když jsme o zprávě hlasovali na výboru, tak toto opatření podporovali. Nyní patrně se chtějí připojit k zeleným a ke GUE. Milí kolegové, vyjasněme si jednu věc. Současné rozlišování mezi dlouhodobými a krátkodobými vízy nemá žádný smysl. Všichni, kdo chtějí výzum do EU, musí být podrobeni stejným bezpečnostním kontrolám. Turisté, kteří zůstávají běžně méně než 90 dní, kontrolám podléhají. Ale lidé, kteří se chtějí zde usazovat dlouhodobějším způsobem nebo dokonce získat trvalý pobyt prostřednictvím investicí, to jsou ta zlatá víza. Ti to nejsou podrobeni ani zdaleka tak přísným kontrolám jako turisté. Proto chceme reformu hlavně zajistit, aby všechna víza byla udělována nezávisle na tom, jak dlouho trvají, aby byla udělávána automaticky na základě adekvátních bezpečnostních kontrol. Samozřejmě se budou plně respektovat základní práva, eh, zásada nepotřebnosti a proporcionality, ale musí být zajištěno, že ruský investor, na které byl vydán evropský zatykač, nedostane nakonec Rumunsku zlaté vízum. Kontroly budou být úplné a systematické a pak se teprve vydá vízum všichni příslušníci třetích zemí budou potraveni 15 bezpečnostním kontrolám vůbec než když vstoupí do evropské území. Právě z bezpečnostních důvodů výbor Libe dospěl k názoru, že Otisky prsků by se měly odejím, prstů by se měly odjímat od 6 let věku. Pouze tak můžeme lépe chránit naše děti proti podvodům v oblasti identity, únosům a obchodování. Každý rok je 15 000 osob v Evropě předmětem obchodu, z toho asi 3 tisíce jsou děti. Musíme bojovat proti tomuto palčivému problému pomocí naší reformy. Se o to snažíme. Pane předsedo, toto opatření Eh, podpoří takzvanému tomu shoppingovému víz a eh, bude proti podporům, proti těmto fenoménům. Budeme lépe chránit naše děti a to je další důležitý krok pro to, abychom měli spravedlivý prostor volného pohybu. Je to další krok pro skutečnou Evropu občanů. Děkuji mnohokrát. Děkujeme za komisi, pan komisař Avramopoulos. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci vyjádřit své poděkování zpravodaji a stínovým zpravodajům za odvedenou práci, výboru LIPE za návrh, o němž zde dnes hovoříme. Všichni víme, že každý rok miliony cizinců vstoupí do EU s krátkodobým vízem nebo dlouhodobým vízem. Většina z nich jsou legitimní cestující, kteří naplňují veškeré podmínky pro vstup na území členských států. Současný vízový informační systém nám umožňuje na vnějších hranicích a na konzulátech po celém světě kontrolovat, jestli jsou tyto podmínky splněny. Přesto ale existují určité mezery, které je potřeba zaplnit překlenout. Pomocí tohoto nového systému VIS odstraníme slepá místa v systému a poskytneme výzovým úřadům a pohraničníkům informace, které potřebují, aby správně odevzdávali svou práci. Nemůžeme umožnit zločincům a potenciálním teroristům, aby nepozorovaně vstupovali do Evropy. Evropa, a to říkám hrdě, si vede dobře, ale zároveň musíme vědět, kdo eh, přechází naše hranice. Dovolte, abych zmínil to nejdůležitější. Za prvé propojování systému eh, na informace systém, se systémem vstup-výstup, Eh, schengenským informačním systémem a ECRISem. To pomůže odhalovat využívání mnohočetných identit a eh, identifikovat kohokoliv, kdo by byl bezpečnostním rizikem. Za druhé, uzavření informačních nedostatků, co se týče dlouhodobých víz a povolení k pobytu, protože tyto informace v současné době nejsou na celoevropské úrovni sdíleny. To umožní pohraničníkům a migračním úřadům rychle určit, jestli dokumenty, které jim jsou předloženy, jsou platné a jestli nejsou v rukou lidí, kteří na ně nemají nárok. Rovněž to umožní vnitrostátním orgánům nelegalizovat eh, přítomnost občanů třetích zemí, kteří nenaplňují základní bezpečnostní podmínky pro vstup a pobyt v Evropské unii. Ku příkladu osoby s návazností na známé uh, teroristické sítě. Uh, to překoná významný eh, bezpečnostní nedostatek. A konečně připojení kopií žádostí o víza do vízové databáze. Toto opatření společně s povolením pro eh, Evropskou agenturu pobřežní a pohraniční stráže a jejich přístup do tohoto systému usnadní identifikaci a readmisi eh, nedokumentovaných eh, nebo mm, nezletilých bez dokumentů a nedoprovázených Eh, dětí a eh, umožní také spolupráci s třetími zeměmi, které doposavat spolupráci odmítaly. Umožní nám to také zvýšit naši kapacitu eh, trestně stíhat a bránit trestné činnosti. Orgány činné v trestním řízení a Europol budou mít lepší přístup do vízového informačního systému pro prevenci, odhalování a trestní stíhání závažné trestné činnosti. Přístup do VISu bude také umožněn orgánům činným v trestním řízení, které eh, hledají, eh, eh, které hledají unesené osoby, oběti obchodu s lidmi a, a lidi, po kterých se pátrá. A to vše v souladu s pravidly na ochranu osobních údajů. Eh, je to součástí inteligentních hranic a také součástí interoperability a z toho důvodu základ tohoto návrhu je třeba eh, zachovat pomocí tohoto legislativního procesu. Proto také eh, vlastně jsem mluvil o změnách, nebo budu mluvit o změnách, které jsou obsaženy ve zprávě. Za, za prvé žádost aby eh, informace z VISu byly také propojeny s takzvanými zlatými vízy. Ani to by nemuselo vyřešit eh, možné zneužívání při eh, poskytování těchto povolení. Já chápu, že parlament chce v tomto opatření jít o krok dál a umožnit uchovávání a e, ověřování těchto dokumentů ve VISu od počátku podání žádosti, aby byla zajištěna lepší kontrola procesu vydávání. My se na tento návrh díváme pozitivně. Za druhé, co se týče požadovaných e, žádostí o bezpečnost a Eh, problému eh, s nelegálními eh, migranty, bezpečnost by neměla být oslabována tím, že z některé databáze se ze systému vyřadí. Souhlasíme s tím, aby ECRIS a cestovní dokumenty byly také relevantní v ETIASu a musíme mít relevantní normy i pro VIS. Jde o soudržnost a důslednost normy ověřování občanů z třetích zemí, které mohou vstupovat do Evropy bez víz, nesmí být přísnější, než co se týče požadavků, které musí naplňovat občané třetích zemí, kteří musí vízum mít. Komise eh, navrhuje eh, aktualizovat eh, současná pravidla, aby byla v souladu s VISem, ale je důležité zajistit, aby přístup zůstal vyvážen a aby to nebylo na škodu eh, efektivitě eh, řízení. Ku příkladu, přidat eh, povinnost nejprve se podívat do databází PRUM by celý přístup stížil. Za čtvrté, co se týče, co se týče odebírání otisků prstů dětem. I zde musíme být konzistentní. My jsme navrhli snížit věk pro odebírání Eh, otisků prstů, protože chceme účinněji bojovat proti obchodu s dětmi. Jsem si jist, že toto je cíl, který všichni sdílíme. Chápu, že jste znepokojeni, že by mohla být porušena základní práva dítěte. My také. Obchod s dětmi, únosy a, propažov a, a pašování, to je porušování základních práv. Ze statistik vyplývá, že každý rok 1500 až 2000 dětí z třetích zemí mladších 12 let se stanou obětmi obchodu s dětmi v šengenské oblasti a 3200 až 4250 eh, eh, to se týká věku 12 až 17 let. Většina těchto dětí pochází ze zemí, kde je vízová povinnost. Musíme se maximálně snažit vyřešit tento problém a snížení věku pro odebírání otisku prstů nám poskytuje klíčový nástroj k dosažení tohoto výsledku. Nakonec to nejdůležitější pro naše občany. Základní práva jsou jako vždy v centru veškerých politik, včetně nastavení našeho informačního systému. Veškeré zprávy co se týče výkonnosti VISu, dávají najevo, že jeho provádění nikdy nevedlo k nějakému porušování základních práv a nebo osobních údajů. Ani jedna stížnost nebyla vznesena proti, proti VISu za prvních pět let jeho fungování. My jsme tato ustanovení vzali, <clears throat> ještě posunuli dál. Jde o samotný princip nastavování ochrany údajů. Hovořili jsme o tom během trialogu, chceme tyto standardy nadále zlepšovat, ale musíme zůstat efektivní a nesmíme se odchylovat od našich klíčových cílů. Děkuji vám za pozornost a těším se na naši debatu. Děkuji vám mnohokrát a nyní dostává slovo za výbor pro rozpočet pan Kermo. Prosím, minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající Nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho dobrou práci. Výbor pro rozpočet podporuje eh, naprosto stanovisko pana zpravodaje. Eh, dnes je to nezbytné, zejména v oblasti eh, přecházení hranic a v oblasti víz musí být dány tyto předpoklady, abychom zabránili eh, předávání totožnosti, eh, abychom mohli jednodušeji zjistit eh, totožnost a abychom zabránili převaděčství a abychom také účinněji bojovali proti terorismu. Tady jsou zapotřebí nové investice. Zhruba 460 milionů eur za 9 let by se mělo investovat. Podle nejnovějších kalkulací je to vysoká částka, ale já se domnívám, že za tuto částku my i občané v Evropské unii získají lepší bezpečnost a proto jsou to dobře investované peníze. Musí nám být ale jasno v tom, že jenom pro roky 2019 a 2020 2020 mm, jsou k dispozici rozpočtové prostředky, ale do, ve, do víceletého finančního rámce musí být ještě zabudovány. A proto apeluji na to, aby Evropský parlament měl jasno v tom, že když se to odhlasuje, tak musí také být dány k dispozici nezbytné prostředky. Jinak vytvoříme jenom torzo a to nikomu neposlouží. Děkuji mnohokrát a teď se dostáváme k řečníkům za jednotlivé frakce. Za EPP pan Radev. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážené dámy a pánové, Vízový informační systém byl, je důležitým prvkem pro bezpečnost v Evropské unii, protože tím mohou příslušné úřady zjistit, zda eh, víza jsou pravá víza, tedy pro umožnění volného pohybu v šengenském prostoru. E, zatím tam e, byly pouze krátkodobá víza a to byla určitá mezera v té bezpečnosti a proto velice vítám tento návrh komise z minulého roku, že systém by měl uchovávat také informace o dlouhodobých vízech a o dlouhodobých pobytech protože to je možnost pro volný pohyb osob a zároveň je to určitý pomoc pro úřady, které bojují proti nelegální migraci které mají garantovat bezpečnost občanů. Je to podstatný prvek a je také nesmírně důležitá interoperabilita systému. Je nejvyšší čas, aby bezpečnostní orgány mohli využívat informace ze systému, aniž by to ohrozilo bezpečnost informací či soukromí občanů. Mm, ale chtěl bych vyzvat radu pro vnitřní záležitosti učinit příslušná rozhodnutí, aby i Bulharsko se mohlo stát eh, členem šengenského prostoru a také přispět ke zlepšení bezpečnosti v Evropě. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a za frakci SAD teď na dvě minuty pan Niedermüller. Děkuji. Nejprve chci poděkovat Eh, zpravodaj panu Kaliovi za konstruktivní a otevřený přístup práci, eh, konstruktivní nakloněnou ke kompromisu, která podporuje spolupráci. Vízový informační systém je velice důležitým prvkem evropské migrační politiky. A právě zde je velmi důležité spolupracovat, protože mm, se vydávají miliony víz eh, každoročně do EU. A hlavním cílem je zdokonalit související výměnu informací a sdílení dat napříč evropskými systémy, což je nezbytné, protože eh, se setkáváme s řadou bezpečnostních problémů a výzev. Proto potřebujeme účinnější fungování systému. A tyto systémy by celkově měly posílit ochranu hranic EU. Pro naši skupinu SD bylo velmi důležité vzít v úvahu stanovisko Agentury pro ehm, ochranu základních práv a také ehm, Evropského ochránce práv, zvláště ve vztahu k dlouhodobým vízům. U nichž zpráva zdůrazňuje zásadu nezbytnosti a uměrnosti. Ehm, tato tato nově navrhovaná právní úprava souvisí s propojením systému. Znamená to, že jakákoliv změna v jednom systému bude znamenat také změnu eh, a jiný přístup k příslušníkům třetích států v jiném systému, což samozřejmě vyvolává otázku nezbytnosti a uměrnosti a samozřejmě eh, má zajistit vyloučení jakékoliv diskriminace. Dosáhli jsme přijatelného kompromisu s zpráva neomezuje základní práva, naopak zlepšuje bezpečnost a proto plní svůj účel. Děkuji. Děkuji. Paní Stevens, jedna minuta pro EK, za EKR. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vízový informační systém eh, se snaží zabránit zneužívání vízového systému pro podvody. Tento systém bude po celém světě propojen a úřady tak budou moci poskytnout nezbytné informace o žadatelích, o víza a nekalé žádosti mohou být eh, pozastaveny 60 milionů žádostí o krátkodobá víza, která se připravují každý rok. Eh, si to skutečně zaslouží. Právě proto podporují inovaci toho, to systému, kde bude probíhat automatická kontrola ehm, napříč systémy IT a také uchovávání informací o nelegálních migrantech ehm, cokoliv, co umožní hladší průběh celého procesu. V každém případě může počítat s naší podporou. Text, který máme před sebou, představuje velmi kvalitní východisko, na něm se bude vyjednávat v dalším mandátu. Ελευθέρων και Δημοκρατών. Το λόγο έχει ο κύριος για δύο λεπτά. Pan Depre, dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vá... současný počet požadavek na miliony víz a eh, odebírání otisků prstů. Eh, v současné době eh, tento systém je velice užitečný a výkonný a je opravdu potřebný. A právě proto zpráva našeho kolegy a přítele Carlose Coelia je velmi chválihodná. Tento systém bude díky jim navrhovaným změnám ještě eh, efektivnější a produktivnější. Kromě víz je tam žádost, eh, eh, se zpracovávají také žádosti o povolení dlouhodobém pobytu. Eh, také výměny, které umožní eh, například eh, využít práva pohybu po celém šengenském prostoru. Zároveň bude zajištěna transparentnost nakládání s informacemi a také udělovaných víz pro krátkodobý i dlouhodobý pobyt. Snadnost přístupu, včetně přístupu Europolu k těmto údajům je velice pozitivní, to podporujeme. Také eh, ukládání informací o cestovních dokladech eh, žadatelů. Eh, tady podporuji, ačkoliv naše skupina to nevnímá jednomyslně, kde, je, eh, kde se hovoří o snížení věkové hranice na 6 let pro odebírání otisků prstů dětem. Eh, domníváme se celkově, že toto nabídne větší ochranu dětem. Chci připomenout, že 40 dětí, eh, které se dostanou do sítí, které obchodují s lidmi, se právě stává obětí tohoto, této trestné činnosti a požadav, žádosti o víza musí být hodnoceny podle ehm, míry rizika e, ve spolupráci členských států, tak aby bylo možné e, vyloučit některé kategorie ehm, příchozí z třetích zemí, nekalé úmysly a podobně. Dobrá práce, Carlosi, blahopřeji. A měli bychom to podpořit. Děkuji. A nyní paní Verža za e NGL. Hmm, podívejme se rok 2004, 2014. A teď současný kodex má za účel zjednodušit vízovou politiku, ale od té doby se smutně věci rozvíjely. Samozřejmě je nutná systematická obnova. Já vítám práce našeho zpravodaje, která nám umožnila uvědomit si, co je nejproblematičtější, protože některé země mohou eh, pochytat své eh, lidi, na kterých mají zájem, jak se ukázalo nedávno o Saudské Arabii, ale máme tady také zdravotní rizika. Odmítáme integrování víz eh, Eh, tady se vítá subsidiarita, skandalizuje nás odnímání nebo snímání motivů prstů dětí od 6, eh, snížení tedy toho věku z 12 na 6 let. No to tedy pozdrav pámbu. Máme tady prostě eh, řadu zbytečných věcí, za které se zbytečně budou vydávat peníze. Děkuji mnohokrát. Nyní eh, řečníci za jednotlivé frakce. Nejprve pan López. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ehm, debatujeme tady v parlamentu o novém eh, vízovém systému. V čem se stává? V umožnění propojení hraničních stráží vnějších hranic Evropské unie s konzuláty, členských států na celém světě, které může probíhat v reálném čase a získávat informace ze šengenskému prostoru osobách, které mohou znamenat ohrožení bezpečnosti protože umožní rychlou verifikaci totožnosti, rychlé ověření totožnosti. Jo to odpovídá reakci na výzvy bezpečnosti, protože to umožní to, po čem se volá interkonektibilitu, čili propojitelnost eh, informací o vízech, o in, rychlé informace o hrozbách. A to si myslím, že je dobrý příspěvek v rámci Lisabonské smlouvy, která volá pro por, o, po proporcionalitě, je, a je to rovněž v souladu se základní listinou, s Evropskou listinou základních práv. Mm, ale není to pouze bezpečnost, ve které jsme pokročili. Týká se to celého integrálního tématu a pomoc osobám, které hledají přístřeší v Evropské unii. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát. A teď má slovo na minutu pan Mamikins. Děkuji, pane komisaři, kolegové. Vítám úsilí o zefektivnění žádostí o víza a jejich vydávání i eh, i do nařízení zapojit dlouhodobá víza a, a e, povolení pobytu, ale jako člen SND jsem znepokojen e, zpracováváním údajů e, v e, návaznosti na důvěrnost. Propojení vizu e, s veškerým zbytkem architektury představuje riziko e, pro e, přenos dat ano, informace o vízech budou kompletnější a lepší systém být ani nemůže, ale eh, zároveň také vystavujeme citlivá data velkému riziku. Myslím, že nejprve musíme plně využít potenciál vízové informačního systému, než přikročíme k dalším systémům v současné době žádná evropská společnost není schopna zvládnout interoperabilitu eh, takových eh, informačních systémů. Máme to tedy outsourcovat nějaké indické společnosti? V takové případě, kolegové, myslím, že by bezpečnost našich dat byla velice ohrožena a dosáhli bychom opačného účinku. Děkuji. Děkuji a to je konec našeho seznamu řečníků. Postoupíme ke Catch the Eye. Máme tady dva zájemce. Nejprve pan Najas jednu minutu. Vízový informační systém si žádá zlepšení um, a my domníváme se, že opatření, která by měla být přijata v tomto směru, mohou splnit naše potřeby. Pane Avramopoulosi, já bych zmínil jednu důležitou věc protože lidé, kteří přicházejí z Řecka do Belgie, budou potřebovat víza. E, a já jsem se vyjádřil proti té e, ošklivé praxi, která se uplatňuje jak na německých letištích, tak v Bruselu. A vy jste mi k tomu odpověděl 23.11. E, zmínil jste, že to byl v souladu se specifikacemi 19. Um, února a 5. března se systém karantény opět e, zavedl do praxe. A e, v jednom případě se podílela e, policie, jinde celní zpráva a v důsledku toho jsme my i pan Avramopoulos eh, zmeškali letadlo, prostě protože jsme museli projít i pasovou kontrolou. Je to legální? Je to něco, co může na bruselském letišti pokračovat? Tady potřebujeme skutečně přijmout změny, protože nakonec budete potřebovat výzum, abyste jeli z Řecka do Bruselu. Eh, pan Tefler, prosím, jedna minuta. Thank you nový obrovsky nákladný, ambiciozní systém pro kontrolu vstupu do EU, vízový systém, který bude běžně používan napříč EU bez ohledu na skutečnost, že různé země mají různé požadavky na vstup. Proto víza z různých míst mohou vypadat různě pro různé osoby. Ale, jak bylo zmíněno, jde o potírání terorismu a přesto se terorismu dopouštějí takzvaní místní teroristé, druhá, třetí generace přistěhovalců, kteří v dané zemi žijí. A přesto eh, sem přicházejí miliony lidí, řada z nich dokonce bývá pozvána, řada z nich už tady dávno žije. A přesto se zdá, že je to high-tech cvičení s vysokými náklady, kdy prostě zavíráme vrata po té, co nám kuň utekl. Catch the Eye. Tolik k postupu Catch the Eye a teď má slovo pan Avramopoulos za komisi. Vážení kolegové, upřímně vítám skutečnost, že eh, v rámci prostoru pouhého roku se nám podařilo dosáhnout dohody s radou na EU LISA eh, o SISu eh, a pravidel pro interoperabilitu. Vízový informační systém společně s ETIASem a systémem vstup-výstup představují součást jednotné platformy pro občany třetích zemí, kteří přijíždějí do Evropské unie. Návrh VIS uh, eh, nám pomůže překonat eh, chybějící informace, co se týče občanů třetích zemí, dlouhodobých výst a dlouhodobých eh, povolení k pobytu. Je důležité, aby systémy byly maximálně synchronizovány. Upřímně věřím, že vízový informační systém by měl být rychle